Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážení kolegové. Je mi velkou ctí, že zde dnes mohu být jako kandidát na komisaře pro humanitární pomoc a krizové řízení. Je mi velkou poctou, že jsem byl navržen na toto portfolio, které se zakládá na všeobecných hodnotách a jsem si velice dobře vědom obrovské odpovědnosti, která s tím souvisí. Stojím zde před vámi jako váš kolega, jako politik, který hovoří k politikům. Všichni jsme nuceni přijímat rozhodnutí a velice často jsou to rozhodnutí nesmírně obtížná. Politici neustále bojují s historií. Všichni se zodpovídáme následujícím generacím a z tohoto důvodu je potřeba, abychom měli jasnou vizi, politickou odvahu a důstojnost. Mou odpovědností a úkolem je nabídnout vedení a převést vizi do praktických reálných výsledků. Potřeby humanitární pomoci dnes každý den vzrůstají. Konflikty, klimatické změny, Zdravotní krize, extrémní chudoba a hladomor to jsou eh, hlavní příčiny těchto rostoucích potřeb. Šokující skutečnosti mluví eh, sami za sebe dosvědčují naléhavou situace. Do konce roku 2013 eh, bylo kvůli nějakému konfliktu vysídleno 51 milionů lidí a průměrně 32 tisíc lidí je nově vysídleno každý den. Každý den více než 8 tisíc dětí umírá kvůli podvýživě a téměř 3 tisíce umírají denně při narození. Máme tedy obrovskou odpovědnost eh, tento problém vyřešit eh, a to hned, nyní, dnes a nikoli zítra. Vím, co to znamená ocitnout se v situaci konfliktu, kdy nemáte přístřeší, kdy vám chybí zajištění základních potřeb, žijete ve strachu a jste zbaveni důstojnosti. Jako dítě a posléze jako student jsem byl svědkem utrpení kyperského národa, řeckých kypřanů i tureckých kypřanů. Byl jsem svědkem bolesti, která souvisela s vysídlením a sám jsem se na vlastní kůži poučil o významu a potřebnosti humanitární pomoci. A tak chci jasně říci, že dopad konfliktu nezná eh, etnických či náboženských eh, hranic a rozdílů zasahuje každého bez rozdílu, staré, mladé, muže, ženy, dívky, chlapce. Humanitární pomoc vychází z potřeb a nikoli z politického zájmu. Před námi je celá řada obrovských výzev. Nejprve dovolte, abych vzdal poctu humanitárním pracovníkům. Jsou to lidé, kteří každý den nasužují život proto, aby pomohli ostatním bez ohledu eh, na to, odkud pocházejí, jakého jsou vyznání či národnosti. Vzpomínám na vraždu britského humanitárního pracovníka Davida Heinse, kterého zavraždili islámští militanté. Myslím na zavražděné pracovníky, kteří pomáhali nakaženým eh, ebolou. To jsou připomínky toho, s čím se denně potýkají humanitární pracovníci. ale připomínají nám také rostoucí neúctu a nedodržování základních všeobecných zásad, které jsou obsaženy v mezinárodním humanitárním právu. Řada útoků proti humanitárním pracovníkům, jejich počet eh, od roku 2000 2003 vzrostl čtyřnásobně. Svět je křehčí kvůli narůstající četnosti i intenzitě přírodních katastrof. Rozv- rozvinuté země, včetně Evropy, eh, rovněž nejsou ušetřeny. Můžeme eh, si připomenout záplavy, které postihly region Balkánu letos v květnu a které byly nejsilnější za posledních sto let. Kolektivní reakce Evropské unie v případě této přírodní katastrofy byla okamžitá a rozsáhlá. Reagovalo 23 členských států, reagovali solidárně a koordinovaně a zaslali odborníky a také základní pomoc. Dochází k lidským eh, tragédiím, ale Tyto katastrofy mají také devastující dopady na ekonomický růst a rozvoj. Krizové řízení tedy znamená, že je potřeba pracovat v celém kat- cyklu katastrof, včetně prevence a připravenosti na takové situace. Toho docilujeme společně s členskými státy, jimž se snažíme pomoci při snižování rizik a spolupracujeme také na mezinárodním poli souladu s rámcem pro akce z Hyogo. Nadcházející světová konference v Sendai mm, nám nabídne možnosti, jak eh, dále reagovat. Názor parlamentu je pro mě velice důležitý a já jsem připraven s vámi před touto konferencí vše prodiskutovat. V oblasti konfliktu je eh, situace velice závažná. Nikdy nebyla taková doba, kdy bychom eh, museli řešit čtyři rozsáhlé eh, krize. Tentokrát se potýkáme s krizí v Syrii, v Iráku, v Středoafrické republice, v Jižním Sudánu. Jsou to krize, které si žádají humanitární pomoc, ale jsou tady také dlouhodobé krize v Palestině, v Kongu, Mali, Kolumbii, Myanmaru, aby zmínil jenom některé z nich. V Syrii jsme svědky jedné z největších světových humanitárních katastrof vůbec. Více než 10 milionů lidí bylo postiženo konfliktem 6,5 milionů lidí, z toho polovina dětí je vnitřně eh, vysídleno a je tady obrovský počet eh, uprchlíků, jejich více než 3 miliony. Evropa musí jednat, eh, a to dnes, nikoli zítra. Kromě toho se potýkáme se zničujícími dopady epidemie eboly v západní Africe. Ebolu musíme řešit jako obrovskou přírodní katastrofu. Je to jako tajfun eh, zpomaleně. Je to obrovská hrozba, kterou eh, takto potvrdila také Rada bezpečnosti OSN. Dochází k obrovským ztrátám na lidských životech, eh, ale je potřeba zároveň poskytovat také psychosociální pomoc. Toto jsou bezprostřední naléhavé krize, které si žádají okamžitou eh, reakci, ale rovněž eh, dlouhodobé plánování. Tato mimořádná eh, situace znamená pro mezinárodní humanitární systém obrovskou zátěž a já věřím, že Světový humanitární summit v roce 2016 přispěje ke zlepšení kapacit mezinárodního systému, pokud jde o pomoc lidem v nouzi. Celosvětová hospodářská situace bohužel řešení podobných situací příliš nepomáhá. Tím spíše bych chtěl poděkovat parlamentu a vašemu výboru za odhodlání podporovat operace na záchranu životů. Je zásadní, aby nedošlo k přerušení činností v oblasti humanitární pomoci. Proto potřebujeme spolehlivý a trvalý přísun plateb, abychom mohli dostat svým závazkům. A nyní bych se na závěr rád zmínil o své vizi. Výzvy, které před námi stojí, jsou rozsáhlé, ale přistupuji k ním s obrovským odhodláním a nadšením. Chtěl bych také navázat na vynikající práci, kterou odvedla má předchůdkyně Kristalina Georgieva. Především chci říci, že budeme pokračovat naším hlavním mandátem, to znamená poskytovat eh, základní pomoc obětem. Evropská unie nesmí přijít s málem a pozdě. To se nesmí stát ani jednou. Já chci přispívat k tomu, aby humanitární pracovníci eh, byli na místě a mohli plnit své povinnosti. A nechci se soustředit jenom na ty nejviditelnější krize, ale i na krize, které se dnes eh, v médiích často neobjevují, na zapomenuté krize. Za druhé chci eh, hájit nejzranitelnější chci být hlasem těch, kteří nejsou slyšet. Budu úzce spolupracovat s vysokou představitelkou Federikou Mogherini, abych eh, pomohl těm, kteří trpí v konfliktech a katastrofách a abych na jejich záležitosti poukázal. Velice se mě dotkly svědectví, když jsem byl eh, o nich jsem byl informována, která se týkají násilí na vysídlených eh, ženách a dívkách eh, v Sýrii. Ženy a dívky jsou v situacích konfliktu zvláště zranitelné a já jim chci věnovat zvláštní pozornost. Za třetí budu hájit eh, specifické rysy a zásady humanitární pomoci. K tomu máme eh, k dispozici vynikající kolektivní základ v Evropě, konsenzus eh, o humanitární pomoci. Za čtvrté, eh, prevence je vždy lepší než jakákoliv následná léčba a proto chci pokračovat ve zvyšování odolnosti Posilování odolnosti je nákladově výhodnější, než reagovat na pozdější krizi a z tohoto důvodu budu také úzce spolupracovat s komisařem Mimikou. Za páté, krize eboly je vynikajícím příkladem toho, že je potřeba situaci dobře koordinovat a spojit síly spolupracovat s různými státy a ministerstvy. Snažíme se o to v rámci Evropské komise, snažíme se spolupracovat eh, napříč generálními eh, ředitelstvími v rámci koordinačního centra pro reakce na mimořádné situace, snažíme se spolupracovat s členskými státy, mezinárodními partnery a velkými humanitárními dárci, ale zatím se nám nepodařilo dosáhnout žádoucích výsledků. Musíme tedy udělat více. Za šesté musíme pokračovat v ochraně evropských občanů. Provádění nové legislativy o civilní ochraně by nám mělo zajistit spolehlivější a účinnější reakci na katastrofu, katastrofy, ale mělo by to také přispět k předcházení katastrofám v Evropě. Na závěr eh, bych se zmínil o takzvaném komplexním přístupu. Budu se řídit přístupem své předchůdkyně, to znamená, že chceme být eh, přítomni, ale zároveň stát i mimo. Z tohoto důvodu, pokud budu potvrzen ve své funkci, budu spolupracovat s vysokou představitelkou a dalšími komisaři a společně budeme řešit základní příčiny konfliktů, budeme se snažit posilovat prevenci konfliktů a snažit se zajistit stabilizaci a stabilní a udržitelný rozvoj zemí, které se v konfliktu nacházejí. Zároveň se budu snažit nadále zajistit, aby humanitární pomoc nebyla nějak zneužívána, aby byla založena na zásadách lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti. To je základní předpoklad, který umožní, aby humanitární pracovníci měli přístup k obětem kterým to dlužíme. Vážení kolegové, během posledních dvou týdnů jsem se mnohé naučil. Toto portfolio je velice náročné a plné mimořádných naléhavých situací. Já se učím rychle a pokud mi nabídnete svou důvěru, tak budu pracovat dnem i nocí eh, na tom, abych se ještě lépe se všemi těmito problémy obeznámil. A pravidelně se s vámi budu setkávat eh, v tomto výboru, abychom měli možnost eh, společně o záležitostech diskutovat. Děkuji.